toto poslanecké místo počínaje 16. červencem 2010. Dále vás informuji, že podle předpisu 3 odstavce 3 a 4 jednacího řádu výbor pro právní záležitosti na svém zasedání 5. července 2010 ověřil pověřovací listiny pana Béla Kováče eh, s účinností od 31. května 2010, paní Gal Pelč a pana Kise Taylora, počínaje 2. červenem 2010 a pana Lukase Hartonga a pana Jana Muldra s účinností od 22. června 2010. Proto navrhuji, abychom potvrdili tyto mandáty. Jsou k tomu nějaké komentáře? Tím jsou tyto mandáty potvrzeny. Zápis z tohoto zasedání bude předán parlamentu ke schválení na začátku příštího zasedání.